Kolegyně, jak jste si asi všimli, máme dnes den den eh, proti obchodování s lidmi. Pimenta Lopez, která předseda eh, výboru pro lidská eh, práva a rovnost mezi muži a ženami, komisař Avramopoulos, až dorazí, tento bod byl zařazen do pořadu jednání eh, v podstatě eh, jakožto velice aktuální téma. Neboť obchodování s lidmi je závažné porušení lidských práv. V roce 2011 Evropská unie schválila směrnici 2011-36, která byla posílena strategický, strategii 2012-16 a sdělení komise z roku 2017. Tato směrnice zahrnuje řadu opatření eh, v zájmu holistického přístupu. A já tady eh, chci připomenout jenom význam implementace standardů směrnice Eh, proti obchodu s lidmi, abychom eh, bránili beztrestnosti pachatelů. Libe, výbor Libe opakovaně žádal členské státy, aby zvážili kriminalizaci osob, které používají služby eh, poskytované obětmi ehm, obchodu s lidmi. A já, já tady chci tuto záležitost zopakovat. Posledně jsme měli možnost tuto věc probrat na společném slyšení o obchodu s ženami a dětmi v kontextu migrace, což je nová metla naší doby. A 21. června 2018. Ale musíme musíme nejenom hovořit o migraci a o, o obchodu s lidmi, ono se to, o tom, že se to děje v Evropské unii a je to něco, co ovlivňuje i e, evropské občany. Obdrželi jsme několik eh, zpráv, eh, tedy blíží se několik zpráv, které mají eh, obohatit naše znalosti. A ohledně toho, jestli naše současná opatření jsou úspěšná. Do konce roku čekáme zprávy komise podle článku 23 a také zprávu o pokroku e, směrnice proti obchodu s lidmi. A Dále tu máme akci o opatřeních, eh, genderových opatřeních, která nám pomohou lépe chápat tento jev. Studie studii vypracoval eh, Evropský institut pro rovnost mezi muži a ženami. A než dáme slovo našim hostům, tak chci požádat místo předsedu výboru FEM a o několik slov na úvod. Obrigado. Senhora Presidente, eh, falar... Děkuji. Budu hovořit svojí mateřštinou a chci poděkovat všem, kdo se dnes dostavili. Děkuji vám za tuto příležitost, za toto slyšení o obchodu s lidmi. jsme si vědomi a znepokojeni těmi vazbami mezi obchodem s lidmi a organizovaným zločinem. Vydírání a další otázky. Jsou to často ženy a děti, které staví, kteří se stávají odbětmi, ale i muži, kteří pochází ze zranitelných skupin. Ti jsou tím postiženi nejvíc. jinak jsme se zabývali touto otázkou podrobně, získali jsme, snažili jsme schromáždit informace a zjistili jsme, že ženy a dě, děti jsou dotčeny skutečně neuměrně, disproporčně více. Představuje to v podstatě určitou formu zločinnosti proti eh, a násilí na ženách. a živí to skutečně odporný obchod, eh, zneužívání. Evropská komise na webových stránkách poskytuje informace a data, která na první pohled si eh, odporují. Na jedné stránce se hovoří o tom, že 80% obchodu s lidmi má jako souvislost eh, také s prostitucí a sexuálním zneužíváním. A 18% je nucená práce. Jinde se hovoří o 70%. Takže jsou to rozporná čísla. Já myslím, že nejspolehlivější je, jsou ta čísla z toho prvního souboru, protože sexuální zneužívání je v podstatě tou hlavní hybnou silou, která stojí za, za tímto jevem. Pět. Devadesát procent obětí Eh, které jsou, s nimiž je obchodováno za sexuálními účely, jsou ženy. Musíme to vnímat celostně, to znamená, že v tom je i praní špinavých peněz a další trestná činnost. Musíme tuto debatu určitým způsobem navázat i na další schopnosti vlastně Evropské unie reagovat na řešení třeba i prostituce v širším slova smyslu, abychom k tomu problému přistupovali z různých směrů. Vidíme tu nárůst sociálního vyloučení, nerovnosti. Lidé, kteří jsou již tak zranitelní, se dostávají do ještě zranitelnějších situací. Takže tolik několik slov na úvod, abychom zahájili tuto debatu. Dobrá, já vám děkuji. Děkuji za zajímavá slova na úvod. A nyní dostává slovo Maria Vasiliadu, koordinátor pro boj proti obchodu s lidmi. Děkuji. Děkuji za to, že jste s námi, děkuji předsedům obou výborů za jejich angažma a za to, že uh, zorganizovali dnesní, dnešní iniciativu. Práce parlamentu je nesmírně vítaná a důležitá. Jsme tu proto, abychom si připomněli 12. 12. den uh, Evropského eh, dne pro, proti obchodu s lidmi. Existují tisíce žen a mužů, kteří jsou prodáváni a kupováni na trhu za účelem zisku. Proto tu dnes jsme. Musíme řešit otázku velmi vážného, vážné formy organizovaného zločinu, která je také porušení lidských práv. Chci poděkovat našim kolegům z Institutu pro genderovou rovnost za jejich závazek, za to, že tuto eh, zprávu schválili. Je to velice dobrá ilustrace konkrétních výsledků práce při podpisu společného prohlášení mezi deseti společnými agenturami. Takže vám děkuji. Závazek Evropské komise je velmi jasný. Již v roce 2013 jsme vyhlásili eh, obchod s lidskými bytostmi za účelem se, s, eh, sexuálního využívání jakožto porušení práv žen a, a, a dívek. A členské státy mají povinnost přijmout opatření, která jsou zaměřená konkrétně na ženy. To znamená, že to právní závazek musí tam být ta gender, ten genderový rozměr. Jde samozřejmě o zranitelnost těch obětí, a o tu újmu, kterou trpí, ale také, abychom předcházeli těmto zločinům. To vychází z našeho sdělení z roku 2017 a našich priorit, které jsem představila v této sněmovně již dříve. Když se podíváme zpět eh, do roku 2016, tak tehdy jsme nastartovali, stu, zahájili studii o eh, genderových aspektech obchodu s lidmi kdy eh, ta, ta poškození jsou často velmi specifická pro uh, ženy kdy eh, těla eh, žen a dívek jsou zneužívána, soud má to dlouhodobá eh, dlouhodobé následky z hlediska duševního zdraví, fyzického zdraví, ginekologického zdraví. A takže ten, to, co bychom měli dělat, je minimálně implementovat uh, tu uh, legislativu s uh, ohledem na uh, tento genderový rozměr. Uh, Děkuji paní předsedkyni za to, že poukázala eh, na ta data. Máme data z roku 2016. Eh, skutečně eh, tu, to potvrzuje ta čísla, která jste uvedl, kdy většina obětí byly ženy a dívky. Samozřejmě jsou to odhady, ale komise předloží konkrétní data o registrovaných obětech, čili ne pouze obět, odhady, ale je nepochybné, že se jedná o zločin který eh, postihuje zejména ženy a dívky. Roste také počet žen a dívek, které jsou eh, pašovány do Evropské unie z, pr- prostřednictvím eh, nelegálních migračních tras. Například Středomoří, kdy Mezinárodní organizace pro migraci indikuje, že až 60% zvýšení od roku 2013, co je, je to naprosto nepochybné. A bohužel stále méně se tato otázka řeší. Zaměřujeme se na různé jiné formy zneužívání z důvodu, které tady nebudu rozvádět. Takže já jsem nesmírně vděčná této sněmovně za to, že se stará o to, abychom věnovali této oblasti pozornost, kterou si to zaslouží, aby to nebylo marginalizováno. Nesmí eh, vznikat eh, hierarchie obětí. Musíme skutečně snížit eh, rozšíření tohoto problému, ale bohužel Organizované zločenské sítě jsou stále flexibilnější a hledají nové způsoby, jak lákat oběti do svých tenat. A Eh, samozřejmě jsou tu služby, které s tím souvisí, což zachovává eh, ty, ty přetrvávající nerovnosti mezi rozvinutým a rozvinutým rozvojovým a rozvinutým světem přispívají k pokračování tohoto jevu. Jsou také země, kde prostituce je legální, což samozřejmě eh, jen pomáhá organizátorům tohoto zločinu. Všechny oběti musí být identifikovány a získat potřebnou podporu. Bohužel eh, z přeskum politiky, kdy byla publikována myšlenka těch eh, našich financovaných projektů od uh, roku 2003 do současnosti, se zdá, že uh, vlastně daleko více prostředků, dvakrát více prostředků bylo dáváno na zneužívání v kontextu práce nucené práce než eh, v kontextu eh, tedy eh, zne, sexuálního zneužívání. Měli bychom tudíž zintenzivnit, zdvojnásobit naše úsilí. Snadno se říká, že ke obchodování s lidmi dochází, protože jsou lidé zranitelní, ale to je spíš takový, taková zástěrka. Ono k tomu dochází prostě proto, že jsou lidé, kteří jsou ochotni zneužívat eh, tyto slabosti. Když eh, odejmeme eh, ty, ty zneužívatele a ty peníze a ty pachatele, tak samozřejmě pak, i když budou zneuži- stále zranitelní lidé, tak s, s nimi nebude obchodováno. Zneužívání z nezletilých za účelem sexuálního zneužívání je velice ziskové zločinci jsou si vědomi, že klienti, já jim říkám uh, samozřejmě znásilňovatelé, ale jsou to, oni jim říkají klienti, jsou ochotní zaplatit více uh, za uh, sexuální kontakty s nezletilými. V, v, v podstatě jsou to lidé, kteří znásilňují děti a jsou ochotni za to zaplatit. A četli jsme si ještě další zprávu, ještě dnes, že některé tyto dívky Eh, jsou ve věku sedmi let dokonce eh, a, méně. Takže musíme řešit tu poptávku a musíme předcházet této zločinnosti. Je to morální a právní povinnost. A jediný způsob, jak eh, tomu zamezit, je skoncovat s kulturou beztrestnosti co se stane těm eh, to násilníkům, kteří zaplatili za to, aby mohli znásilnit eh, tuto eh, malou dívku, holčičku. Kde jsou tito lidé? Je, skutečně musíme skoncovat s touto kulturou beztrestnosti pachatelů. V mnoha členských státech není nelegální uh, používat nebo kupovat uh, služby obětí i při vědomí, že se jedná o oběť. V roce 2017, eh, jak pokračuje toto sdělení, se říká, že prioritou číslo jedna pro komisi, aby podpořila a pozbudila členské státy, aby minimálně trestně postihovali ty, kdo používají vědomně eh, služby osob, eh, které jsou obětmi obchodu s lidmi. Viděl, co pak se někdy stalo, že jste eh, byli tváří tvář se, let, se sedmiletou dívkou a nedošlo vám, že se jedná o, o oběť? Musíme si uvědomit, že když je někdo zranitelný, tak se musí očekávat, že budou zneužiti. My říkáme, ono se s nimi obchoduje, oni jsou zneužíváni a očekáváme, že ta zranitelnost de facto znamená, že prostě se s nimi takto bude zacházet. A myslím, že bychom měli cítit stud takto uvažovat. Měli bychom eh, skoncovat s tímto uvažováním. A ti, eh, kdo na tom eh, z toho těží, ti, kdo zneužívají tyto služby, klienti, pro, kdo využívají tyto produkty, uživatelé a zneuživatelé, a samozřejmě znásilňovatelé, ty všichni by měli či být hráni k odpovědnosti. A e, jsme nemáme vůbec žádnou záminku k tomu, abychom neimplementovali tuto směrnici o pašování. Chceme poděkovat parlamentu za tento eh, vyčerpávající ucelený nástroj. A samozřejmě mus, nemáme taky žádnou, eh, eh, ne nemůžeme se vymlouvat, musíme mít genderově zaměřený přístup. Děkuji. Muito obrigado. Ehm, Vasiliadu. Děkuji mnohokrát, eh, paní Vasiliadu, za váš příspěvek. Eh, teď bych poprosil paní Virginie Langbach z European Institute for Gender Equality. Eh, děkuji. Jak jsem tak poslouchala ta fakta, ty příspěvky, tak mě napadalo, že zítra, příští týden, Někdo z nás třeba eh, nenajde eh, doma eh, svou dceru, sestru nebo kolegyni, spolužačku ze školy, kolegyni z univerzity a nebudeme vědět, co se s ní stalo a kde je a tak dále. zejména dnes s rozšiřováním digitálních technologií vidíme, že dochází k daleko většímu počtu kyber násilí, to znamená kupčení s lidmi, získávají se různé konexe online a pak se ty dívky vlastně přelstí eh, v tom smyslu, aby se staly obětí obchodu s lidmi. Eh, souhlasím zcela s Miriou, musíme jednat, musíme plánovat nová opatření, protože ten fenomen není na ústupu, naopak je na vzestupu a jak tady zaznělo, tak mezi těmi registrovanými obětmi kupčených osob je 95, 95% ženy a dívky a zvyšuje se proporce nezletilých, což jen podtrhuje vážnost té situace. Jak tady zaznělo, nás deset ředitelů jednotlivých agentur jsme podepsali eh, už vlastně v druhém kole ty závazky vůči eh, boji s mm, obchodem s lidmi v rámci činnosti komise se součinností parlamentu a je to vlastně taková zpráva, jakou jsme vypracovali na to téma. Chtěli jsme vlastně hlavně informovat o tom, jak důležitá je tady ta genderová perspektiva, protože ono to skutečně hlavně souvisí s tou nerovností, s mocí a vlastně všechny ty akty v tom prostředí násilí. A to nelze opomíjet. My jsme to, my jsme tu situaci analyzovali, chtěli jsme celou situaci nahlížet hlavně z perspektivy obě, oběti a e, spolupracujeme také s Europolem, takže Europol pak dělá, e, řeší tu stránku těch kriminálníků. My se zaměřujeme spíš na to, co je potřeba v rámci lepší implementace těch dvou směrnic, tedy té směrnice o právech oběti a směrnice proti obchodu s lidmi. A v té zprávě vidíte, že jsme analyzovali e, respektive ten závěr je takový, že je potřeba, aby oba nástroje se vzájemně doplňovaly. V některých případech jsou určité aspekty, které jsou jasně definovány, třeba v té směrnici o obchodu s lidmi, a pak ty samé věci vidíme třeba i v té směrnici o právech oběti, což může členským státům pomáhat eh, určovat si určité vzorce chování. Takže například třeba eh, jsou tady ta specifická rizika pro ženy a e, zranitelná místa a podob, něco podobného máme v oblasti kompetentních úřadů. Takže ta e, směrnice proti obchodu s lidmi vyžaduje zapojení e, podporných organizací. Všichni víme, že tyto organizace, zejména ženské organizace, organizace občanské společnosti, jsou to právě oni, kdo vědí ty věci, které úřady většinou neznají. Takže oni se musí podílet na té práci. Jeden z těch aspektů, který tady zazněl, od předřečníků. Mnoho těch aspektů souvisí s genderovou nerovností, ale třeba když máme uvažovat, já nevím, o nějaké oběti, třeba rozhovorech s nimi, nebo já nevím, výslechy na policii, nebo něco takového, jak často vlastně většinou těm obětem nikdo nevěří. Protože nejsou žádní přímí svědci. Takže potřebujeme někoho, kdo celou věc dá do kontextu, kdo celý ten proces povede od analýzy přes vyšetřování po podporu oběti, zejména když ty oběti jsou nezletilé. Takže pokud ta směrnice proti obchodu s lidmi e, zahrnuje explicitně podpůrné organizace, pak ta směrnice o právech oběti toto doplňuje tím, že radí jaké znalosti, jaké školení by takové osoby měly mít. Hovoříme-li o různých identifikačních pohovorech, tak tady se objevuje jedna z největších výzev, eh, kterou jsme identifikovali při analýze toho, jak eh, ta směrnice proti obchodu s lidmi se pojí s tou směrnicí o právech oběti. Vidíme, že největší výzva je právě identifikace. Důvodů pro to je celá řada. Eh, mimo jiné, naše orgány a ty orgány, které se poprvé setkávají s těmi obětmi, může to být policie, může to být nemocnice, může to být kdokoliv jiný, velice často nemají konkrétní znalosti. A my z toho vidíme, že je potřeba prošetřit, jak se řeší ty pohovory, zejména s dětmi. V té, v té eh, zprávě máte speciální kapitolu věnované dětem a pak ještě kapitolu pro dívky, aby nedocházelo k jejich reviktimizaci, aby nedocházelo k jejich traumatizaci tím, že se jich pořád někdo bude ptát na ty, na ty samé otázky. A pak jde také o pohlaví toho, kdo vede ten pohovor, Eh, takže jsou zde poznatky, které nám mohou na pomoci, mohou pomoci členským státům a příslušným orgánům, jak provádět tyto věci co nejtaktněji, aby oběť eh, dostala náležitou podporu. Hovoříme o zvláštních potřebách. Eh, Zasněly tady všelijaké ty možné poruchy, psychologické zdraví nebo i těhotenství. Víme, že mnoho těch eh, kupčených žen a dívek je těhotných, takže jaký budou mít oni status, jak je, jak je zvláštně podpoříme. Takže eh, pak ta přidaná hodnota směrnice o právech oběti pomáhá členským státům zjistit, jak se má reflektovat ta zvláštní potřeba, protože tu je nejprve potřeba reflektovat a pak je potřeba ji náležitě materiálně zohlednit. A tomu se nemůžeme vyhýbat. Dále tam hovoříme o podporných službách, například v dětských centrech. Ehm, to souvisí s ehm, obchodem s nezletilými osobami, hlavně tedy s dívkami. Vidíme, že v mnoha státech nebo členské státy používají hlavně ta podporná centra, ale pro děti, které byly vystaveny této hrůze, ehm, to nestačí. To běžné centrum nestačí. Jinými slovy to znamená, že musíme podporovat členské státy v tom, aby na sebe brali více kompetencí, aby poskytovali specifickou podporu pro děti, které museli této hruze čelit. Další věc, eh, u které vyvá, vyvozujeme určité závěry, je to, že vzhledem k tomu, že obchod s lidmi za účelem sexuálního zneužívání je forma genderového násilí, tedy je to násilí páchané na ženách. A tím pádem je důležité, abychom se na toto zvlášť zaměřili. Aby to nebylo analyzováno pouze v rámci toho všeobecného obchodu s lidmi. Toto je ta největší, nejobvyklejší forma obchodu s lidmi, jinými slovy, Musí to být součástí eh, toho programu boje s násilím páchanem na ženách. A my vidíme, že členské státy přesto stále, nebo respektive ty, které mají strategie pro boj s násilím páchanem na ženách, pro boj s genderovým násilím, tak eh, ta opatření proti obchodu s lidmi, tedy obchodu se ženami, tam nejsou. A my tím pádem doporučujeme, aby obchod s lidmi za účelem sexuálního zneužívání byl vnímán jako forma násilí páchaného na ženách. Musí to být tím pádem součástí příslušné strategie na národní úrovni. A když už mluvíme o identifikaci, my jsme před lety provedli studii, asi rok a půl zpátky, to je eh, ohledně nákladů nebo ceny násilí páchaného na ženách. Ty náklady jsou obrovské. Jsou to náklady, které bychom nemuseli mít, kdybychom měli řádná preventivní opatření a identifikační opatření rizikových žen. To by zachraňovalo nejen životy, nejen, že by to naplňovalo eh, potenciál žen, které zachráníme před rizikem, ale eh, znamenalo by to i velkou eh, úsporu prostředků. Ta otázka identifikace ta často souvisí se zranitelností, jinými slovy s chudobou, protože když hovoříme o chudobě, tam nejde pouze o nucené sňatky, protože tam v té zprávě také máme určité příklady konkrétních situací od několika sesterských organizací. Když vidíme, že jeden z důvodů toho, proč například je nějaká dívka, dívka nucena provdat se za někoho, je protože rodina potřebuje peníze. A to se děje i v EU. To je přece úplně proti všem principům, proti všem našim strategiím. Nebo, eh, já nevím, zazněly tady zranitelné skupiny, jako třeba Romové, nebo, nebo eh, lidé ze slabších sociálních podmínek. Máme zde určité důvody, a jinými slovy, měli bychom být schopni připravit přesnější systémy identifikace zabraňování rizikům. My jsme o tom eh, mluvili také, že v rámci Rady pro spravedlnost a záležitosti vnitra, tam máme takovou speciální poli, eh, poli, eh, policejní skupinu, my jsme hovořili o tom, že by třeba pro rumunské předsednictví by, to, by toto mohlo být ehm, jeden z nástrojů, jak bychom mohli zavčasu identifikovat oběti, abychom zabraňovali tomu, aby jejich počet rostl. Takže to je jeden ze způsobů, jak bychom s tímto fenoménem mohli bojovat. Takže spravedlnost, eh, přístup obětí ke spravedlnosti. To je v té zprávě velká kapitola. Kromě toho, že většina těch obchodovaných dívek a žen eh, je naprosto bez eh, sebedůvěry, jejich psychologický stav je katastrofální a velice často nemají vůbec žádnou důvěru v orgány justice Eh, cítí se zastrašovány a eh, hraje tu roli celá řada dalších faktorů, které jsou přímo konsekvencí tohoto jejich stavu. Ale vidíme také to, že když eh, ty úředníky, kteří na těchto věcech pracují, náležitě připravíme, Víme, že ten počet trestních stíhání oproti všeobecným číslům je velice nízký, nízký. Velice často vidíme, že Eh, ani soudci eh, vlastně nevěří té oběti, nedocenují eh, ty trestné činy a dokonce umožňují i těm pachatelům, aby intervenovali. Jinými slovy, ten proces usvědčení rozhodně není ideální. Je potřeba mm, ho rozhodně doladit, abychom zajistili spravedlivý proces, zejména pro oběť pokud se objeví nějaké pochybnosti, tak eh, jak si by se mělo stranit vždy spíše oběti, protože jde nám především o člověka. Takže stereotypy, to je další věc, se kterou se často setkáváme. Setkáváme se s tím, že eh, jí někdo nevěří, anebo že se řekne, no jo, ona si tím chce vyřídit účty nebo něco takového. To je bohužel prevalentní v celé řadě členských států. Takže eh, my máme určitá doporučení, ty trestně právní procesy, to je velice důležitá věc a jak tady zaznělo od předsedkyně výboru FAM, potřebujeme ten integrální přístup, nemůže to být dáno za úkol jednomu ministerstvu a tím se to smete se stolu. Potřebujeme i nějaká řešení, nejenom jak si eh, ukázat cestu. Takže eh, my máme takové indikátory, kde se snažíme navrhnout eh, možnosti, jak bychom do budoucna pakliže získáme dostatek dat, co by nám mohlo poskytnout v Evropské unii náležitý nástroj pro monitorování této situace? Samozřejmě záleží na tom, jaké pak budou další kroky ale alespoň určité východisko by toto mohlo být, zejména budeme-li mít solidní data pro e, zaznamenání těch případů. A také potřebujeme náležité školení pro všechny lidi činné v, te, v, te, v tom procesu, protože e, dnes a denně dochází ke ztrátám na životech a v rámci boje proti obchodu s lidmi musíme mít něco, co budeme moci našim občanům náležitě prodat. Děkuji vám. Děkuji vám eh, za vystoupení eh, paní kolegyně. Eh, o slovo také poprosila paní Dakova, chief officer z o, příslušného úřadu OSN. Máte slovo. Děkuji, jsem velice ráda, že dnes mohu mezi vámi vystoupit tento významný den boje proti obchodování s lidmi eh, v okamžiku, kdy eh, se schvalují eh, nová opatření. Jménem úřadu OSN bych chtěla poděkovat Evropskému institutu pro rovnost žen a mužů, Evropské komisi, Evropské koordinace pro obchodování s lidmi za tuto mm, zprávu, která se věnuje opatřením pro boj s obchodováním s lidmi. Zmíním se o třech záležitostech, které jsou důležité pro eh, naši práci. Tak eh, za prvé je potřeba, abychom měli spolehlivé údaje, abychom mohli eh, obchodování s lidmi řešit. Ukazují to analýzy, včetně zprávy OECD, že ženy a dívky eh, činí naprostou většinu, až 75 obětí obchodování s lidmi. Velice často jsou také obětí sexuálního zneužívání, ale spolehlivé údaje také ukazují na další faktory, které musíme při řešení obchodování s lidmi zvážit. Například eh, identifikace všech obětí, včetně mužů, eh, pomoc obětím z řad mužů a spadá sem také problematika pachatelek eh, trestné činnosti a zvážení eh, situací eh, zranitelnosti. A proto jste velice správně zmínili, že je potřeba, abychom měli genderově specifická opatření a zároveň přistupovali k obětem z hlediska úcty k lidským právům. Dnešní iniciativa, kterou spouštíme, zajišťuje komplexní eh, přístup, v rámci něhož je genderová eh, rovnost uvedena do souladu s udržitelnými eh, cíly. Je to tady bráno jako horizontální priorita. Druhá věc, kterou, se chci, kterou chci zmínit, v souladu s, s ohledem na spolupráci a partnerství mezi OSN a EU, je to, že globální akce v oblasti boje eh, s obchodováním eh, GloAct eh, to je tedy společná mezinárodní iniciativa Kromě toho eh, existuje mezinárodní eh, koordinační skupina ICAT, která zajišťuje komplexní přístup eh, k problematice obchodování s lidmi a dbá zejména na podporu obětí obchodování, což je v souladu se všemi údaji, které máme k dispozici. Vaše iniciativy, naše iniciativy, stejně jako programy OECD, zdůrazňují ty stejné věci, nutnost genderové rovnosti a boj s diskriminací a zneužíváním eh, žen a dívek. Eh, měli bychom také využívat eh, reálná svědectví obětí obchodování s lidmi. Čím se dostávám k poslednímu bodu, kde bych ráda zdůraznila rovné zastoupení a plné zapojení všech dotčených subjektů v roce 2018 dostala Nadia Mugat eh, Nobelovu cenu za mír eh, jako oběť eh, obchodování s lidmi. Ukazuje to, že mezinárodní společenství učinilo velký krok kupředu, pokud jde o uznání této závažné trestné činnosti. Je potřeba, abychom tedy prevenci obchodování s lidmi považovali za společnou prioritu. Chci poděkovat tedy ještě jednou za publikování velice ceného eh, zdroje k této problematice. Děkuji a nyní diskuze. Paní Věrk se přihlásila jako první, máte slovo. Děkuji. Já chci poděkovat oběma předsedům výboru, také e, našim hostům, paní Vasiliádo a dalším. Já jsem se podílela na zpracování této zprávy, věnuji se celé problematice již nějakou dobu a jak víte, tak parlament požádal o strategii pro boj s obchodováním s lidmi, zatím ji nemáme, e, což je, myslím, nehorázná záležitost e, vzhledem závažnosti věci, takže chtěla jsem to ještě jednou potrhnout, že Evropský parlament o tuto strategii žádal. Teď k otázce obchodování s lidmi a ono už eh, to zaznělo v tom loňském materiálu. Je jasné, že ten materiál obsahuje řadu pozitivních eh, věcí, hovoří o souvisejících otázkách bezpečnosti a o migraci. A na to si musíme dávat pozor, protože někdy potom začínáme směšovat eh, naprosto rozdílné záležitosti. Jak tady v Evropském parlamentu, tak eh, i na různých eh, úrovních dochází ke směšování záležitostí obchodování s lidmi, s otázkami bezpečnosti a tak dále. Já jsem tedy velice ráda, že dnes jsme se zacílili v naší diskuzi, eh, že řešíme veškeré aspekty obchodování s lidmi a zároveň je myslím jasné, že jsou tady důležité genderové aspekty, pokud jde o eh, oběti a pachatele eh, této trestné činnosti. Je potřeba dostatečně zvážit eh, ochranu, prevenci a donucovací opatření. Teď ještě konkrétně k těmto věcem. Já si myslím, že určitým způsobem mm, všichni víme, co je potřeba udělat, víme, mm, co musíme řešit, tedy eh, vypořádat eh, se s poptávkou po těchto obětech. Eh, zaznělo tady, že se často malé dívky a ženy stávají obětí sexuálního zneužívání. To je primární cíl obchodování a proto je potřeba také diskutovat o trhu s prostitucí v Evropské unii je třeba zajistit, eh, aby tam, kde jsou velké trhy s prostitucí, tak tam eh, logicky je veliký problém eh, s obchodováním s lidmi a zneužíváním. A proto my tady v parlamentu eh, o těchto věcech diskutujeme. Víme, že jsou tady dvě země, které institucionalizovaly, byť ne legalizovaly, prostituci a tam došlo k navýšení obchodování s lidmi a zneužívání, včetně sexuálního zneužívání, protože průmysl prostituce eh, využívá zranitelnosti a není možné tedy tento trh podporovat. Já nechci eh, Teď je, a t- řešit eh, to, že tyto věci jsou politicky obtížné. Samozřejmě, že politicky obtížné eh, jsou, ale jako mm, eh, feministka chci říci, že se musíme cestou řešení vydat. Tady nejde o sexuální svobodu, tady jde o moc, zneužití, zranitelnost a nerovnost. A zneužití zranitelnosti. Ti, kdo nakupují, um, tyto služby, pasáci a tak dále. Toto eh, jsou eh, lidé, kteří požívají beztrestnosti, je potřeba kriminalizovat ty, kteří si kupují eh, sexuální služby. Já jsem zastánkyně severského modelu, kde trestáme ty, kteří si kupují sexuální služby, ale minimálně musíme kriminalizovat ty, kteří využívají um, osob, které jsou obětí obchodování a musíme najít odpovědnost postavit se těmto eh, věcem. A nesmíme bazírovat na tom, zda někdo využívá těchto služeb vědomě či nevědomě. Je třeba se zaměřovat také na podporu donocovacích orgánů, kteří se věnují eh, stíhání, odhalování, jak zefektivnit ehm, stíhání pachatelů této trestné činnosti, získávání příslušných důkazů a tak dále. Je možné k tomu vyměnit celou řadou zkušeností. Už jsme v řadě zemí dokázali schromáždit, některé země jsou na tom lépe než jiné a to je tedy dobrá věc, které by bylo potřeba využít. A pak otázka spolupráce na mezinárodní úrovni. Tady Evropská unie musí sehrát výraznější roli. My jsme místem, které přitahuje eh, obchodníky s lidmi a proto bychom eh, měli do eh, obětí této trestné činnosti investovat. Pokud chceme do něčeho investovat, tak myslím, že velkou cenu má investování do toho, aby mladé dívky zůstávaly ve školách, aby se dále vzdělávaly a myslím si, že to globálně pak může vést k omezení obchodování s dívkami a ženami. Takže Evropská unie by mm, měla dělat mnohem více v oblasti genderové rovnosti a mm, v oblasti boje s obchodováním s lidmi na mezinárodní úrovni. Ale samozřejmě musíme pracovat i na domácí scéně, zejména se vypořádat s tou beztrestností a to cestou omezení poptávky. Děkuji. Děkuji Nyní paní Čeneči. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat našim hostům za jejich prezentace a za odvedenou práci na toto téma, které je na nejvýše podstatné. Zacházení s lidskými bytostmi, eh, které by jinak splňovalo požada- eh, jaksi nároky na zahájení trestně právního řízení, se eh, z naší strany musí setkávat s jasnou reakcí a to platí pro mm, to takzvané eh, sexuální zneužívání žen a dětí, čímž rozumíme hlavně dívky. Nejde však pouze o závažnou formu sexuálního násilí a eh, o nechutné zacházení se ženami. Co je ještě důležitější, jde o velice vážné porušení jejich lidských práv. A tím pádem je s tím potřeba bojovat. Jak? Podle mě právem a spravedlností, to zejména. A v tomto ohledu eh, bych se chtěla zeptat na toto. Hovoříme tady o těch dvou směrnicích, tedy o směrnici o objektech a o boji s obchodem s lidmi. Eh, jejich zpracování musí být co nejkoordinovanější, ale já se obávám, že v některých zemích eh, stále ještě nezačali pracovat na jejich implementaci, takže to je další věc, kterou musíme zvážit. E, konec konců něco podobného tady zaznělo. Já bych se chtěla zeptat, jak můžeme donutit nebo podpořit členské státy v tom, aby tyto dvě směrnice konečně implementovaly. A co s rolí Interpolu, protože to je přece zásadní organizace pro výměnu informací a tak dále. Přece i tento potenciál bychom měli využít eh, v rámci koordinace iniciativ eh, jednotlivých složek činných v trestním řízení. Je potřeba zajistit náležitou spolupráci, protože spolupráce je jeden z nejlepších nástrojů, který máme pro boj i na mezinárodní úrovni proti obchodu s lidmi. Další aspekt, eh, který podle mého názoru je velice důležitý a já než jsem eh, zasedla do lavic. Eh, zde v parlamentu jsem na něm pracovala. To je eh, boj za práva mladistvých. Boj za mladistvé to je velice důležitá věc. Tady musí naše justice začít zvlášť s velkým nasazením bojovat a to velice konkrétními prostředky, protože i zde potřebujeme nějaký integrovaný systém pro oběti na jejich podporu, na pomoc jim. První věc, a to už tady zaznělo, je identifikace. To je velice obtížná, obtížný okamžik, velice komplexní okamžik, kde potřebujeme získat adekvátní informace. A jsou to hlavně e, policisté, kteří ty informace většinou získávají, protože oni jsou to takzvaný front office, kam se oběti obracejí, na koho se oběti obracejí. Já bych chtěla zdůraznit, že musíme investovat hlavně do jejich vzdělávání, do jejich dalšího školení. A pak je zde další aspekt, například u nás v Itálii vznikl celý systém na podporu obětí, eh, Vidíme ho eh, v zdravotnictví, na úrovni místních samozpráv a v různých asociacích a firmách. Já si myslím, že to je nepostradatelné. Zejména v těch případech, kdy se jedná o děti, často o malé děti, o velmi mladé dívky, kde je potřeba zaujmout vysoce citlivý přístup, abychom zohlednili jejich utrpení jakožto obětí a abychom pak podnikli taková opatření, která nám pomohou překonat tu krizi, překonat to násilí, ke kterému došlo. Takže mě by zajímal váš názor, co by bylo zapotřebí, aby takovýto systém na podporu obětí mohl vzniknout. A ještě jednou vám děkuji za práci, kterou v této věci odvádíte. Thank you. Děkuji. Pan komisař by měl za chvíli dorazit, protože bude brzy končit na předchozím jednání. Takže to je informace pro vás. A nyní paní Sipl, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Jednak jsem velice vděčná za to, že tu debatu dnes vedeme, na druhou stranu se ale stydím. Jsme v Evropské unii, jsme v 21. století a paní Vasiliádu eh, před chvílí hovořila o tom, že čísla v oblasti obchodu s lidmi a sexuálního zneužívání že na dětí rostou. V Evropě. Mně to přijde strašlivé. Přijde mi příšerné, že veřejná debata eh, se aktuálně soustředí na obchod, eh, překupnictví a na migranty a celý ten aspekt zneužívání a vykořišťování, tedy v oblasti sexuální, se upozadňuje. Eh, je nepřijatelné, že i v členských státech se nikdo o toto téma nezajímá. Také nevěřím, že problém je to, že eh, ten problém vyřešíme pouhým bojem s překupníky a s um, kriminálníky v této oblasti. Zaznělo tady, že když vystopujeme peníze a zavřeme ti, kteří, ty, kteří to dělají, tak ten problém vyřešíme. Já si myslím, že to tak není. Já si myslím, že ty dvě strany se navzájem podporují, protože eh, jednak jsou tady na jedné straně ti kriminálníci a na druhé straně je tady ta bezvýchodnost, ta neútěšnost a ty nevýhodné, nevýhodné životní okolnosti čím větší bude životní nouze, tím větší je přece pravděpodobnost, že ti lidé nebudou vnímat žádnou jinou možnost, než se podvolit v rámci takovéhoto závislého vztahu nebo takovému, ta, takové situaci vystavit vlastní děti. To je potřeba zohlednit. Dále mám velké obavy o otázku, eh, kde k tomu zneužívání dochází. My hodně hovoříme o internetu a částečně to také tak je, když vysledujete ty obrázky a zjistíte, kdo ty obrázky nahrává na internet, tak můžete najít oběti. Ale v té celé debatě podle mě občas zapomínáme na to, že za každou fotografií, za každým filmem, za každým obrázkem stojí zneužívání, ke kterému dochází ve skutečném životě. A já se ptám, jsme tak nepozorní, že Eh, ani v Evropě nás nenapadne, co se to asi stalo, když nějaká žena nebo nějaké dítě zmizí, nebo když se ty ženy a děti začnou chovat úplně jinak, když u nich dochází k, eh, k zneužívání. Je to přece pro nás obrovský úkol v oblasti nejen policejní práce, ale v oblasti celé naší společnosti. Musíme se na to zaměřit. A na závěr bych ráda řekla, že i zde v parlamentu, když se hovoří o násilí na ženách a o velice vážném násilí na ženách, tak jsou kolegové, kteří říkají, přece nemůžeme mluvit jenom o násilí páchaném na ženách, přece k násilí dochází mezi jinými skupinami. A to mně přijde naprosto příšerné. Ženy jsou e, po celá staletí vystavovány násilí v různých formách a podobách, jsou pod tlakem, jsou vykořišťovány a e, to, že stále musí bojovat za svá práva, to, že musí stále bojovat za své postavení, nám ukazuje, jak velká ta výzva i pro nás nadále je. A proto doufám, že eh, se o toto téma budeme zajímat všichni a že vypracujeme celospolečenstevní strategii, jak pomáhat obětem obchodu s lidmi, jak pomáhat zejména ženám a dětem, jak zohlednit všechny ty aspekty celé situace tak, abychom v příštích letech nemuseli poslouchat pořád to samé, tedy že ta čísla dále a dále stoupají. Děkuji vám za odvedenou práci a díky za pozornost. And at the end... Děkuji a na závěr pan Martin. Um, Jsem naslouchal s velkou pozorností k tomu, co řekli kolegové. A já rovněž eh, eh, chápu tu vazbu mezi chudobou a zneužíváním, ale i když to existuje, jestli existují některé rodiny chudé, které například eh, z, z, zařídí svým, svým dětkem sňatky z, z materiálních důvodů, v podstatě prodej a tak dále. Ale samozřejmě, že e, je tu e, problém. Nejsou to ovšem jen ženy z třetích zemí, ale jsou to i ženy z Evropy, například e, z Rumunska. A spravedlnost v tomto často má dost skromné prostředky, aby tuto otázku řešila. Jistě, že existují některé asociace, které hájí zájmy obětí a tak dále, ale je to naprosto nedostatečné. Třeba to platí pro Španělsko, Bulharsko, Rumunsko, dokonce i Belgii. To tež se dá říct o Francii, Německu. Já jsem z příhraničního regionu. Několik málo kilometrů ode mě je eh, v podstatě eh, takový velký nevěstinec, jeden z největších nevěstinců s tisíc, eh, tisícem prostitutek, kde dochází k, ke zneužívání žen, včetně nezletilých, v podstatě před zraky všech. Takže pokud chce Evropa přestat být pokrytecká a chceme říct, že chceme skutečně z boje s prostitucí udělat zásadní projekt, je to otázka práv, eh, práv žen, eh, lidských práv. Ale musíme být schopni harmonizovat naši legislativu v oblasti prostituce, protože jsou skutečně některé státy, kde je to zakázané, někde je to tolerované, někde je to akceptované. Tím musíme začít. A závěrem, ano, já chci, abychom všichni, všechny evropské instituce, abychom si jasně pustili do boje proti prostituci, obchodu s lidmi. Evropská unie eh, řekla, že navýší prostředky pro Frontex, protože Evropská unie eh, chce bojovat s migrací, zejména s nelegální migrací. Jaké prostředky jsou nyní dávány eh, různým institucím a růz, a e, e, různým policejním e, sborům, aby bojovali s touto metlou. Není na to v podstatě žádný specificky vyčleněný rozpočet. Aby se řeklo, že uděláme nějaký Frontex proti, pro boj s obchodem s lidmi. Takže tady je potřeba zejména přejít od slov k činu. No, Děkuji. Pane komisaři, Vítejte, máme výměnu názorů eh, ohledně konkrétních opatření, která se týkají boje s obschodováním eh, s lidmi. Vyslechli jsme si prezentaci Evropského institutu pro rovnost žen a mužů. Eh, právě dospíváme ke konci výměny názorů s poslanci Evropského parlamentu a nyní nám potěšením vyslechnout si vaše vystoupení k této důležité problematice. Prosím. Děkuji, vážená paní předsedkyně, vážení kolegové, eh, vážený pane místopředsedo, vážení koordinátoři, vážená paní ředitelko, dámy a pánové, já chci nejprve říci, že je mi líto, že jsem nebyl eh, na tomto jednání od samého začátku, ale mám dnes velice nabitý den. Eh, přicházím rovnou ze slyšení o udělení absolutoria ve výboru pro rozpočet a tam jsou samozřejmě lidé nesmírně dobří, ale přísní a tvrdí, takže Teď jsem ovšem rád, že mohu být zde s vámi a připomenout si velice významný den, Evropský den boje s obchodováním s lidmi. Tento Evropský den nám připomíná eh, naši společnou kolektivní povinnost odsoudit a zároveň zesílit eh, naše úsilí, pokud jde o vymícení eh, Eh, této otřesné trestné činnosti a zaměřit se na to, jak nabízet podporu všem obětem. Zejména je třeba si připomenout tento kolektivní den eh, každý den v roce, nevěnovat se této problematice pouze dnes. Obchodování s lidmi je mm, trestný čin, ke kterému dochází nejenom v Libii, jak si někteří eh, mylně myslí, nebo někde v odlehlých částech Ehm, evropské mimo evropské hranice, ale bohužel k němu dochází i v Evropské unii a my si začínáme být implicitně tohoto jevu vědomi, ale dnes už máme k dispozici i jasná mm, čísla. Tato trestná činnost a sexuální zneužívání se týká zejména žen a mladých dívek. Od ehm, okamžiku, kdy jsem nastoupil před čtyřmi lety eh, do svého úřadu, eh, tak jsme řešili politiku boje proti obchodování s lidmi. Usiloval jsem o konkrétní výsledky. A jediný způsob, jak eh, výsledku dosáhnout, je, když spojíme své síly jako členské státy, my jako evropské instituce a agentury a zároveň také celá občanská společnost. Dnes se tedy připomínáme tento významný den a vy jako poslanci výboru pro ženská práva a občanské svobody, zástupci Evropského institutu pro rovnost žen a mužů, vy všichni se věnujete koordinaci a kolektivním krokům, které jsou nesmírně důležitým aspektem účinné a komplexní eh, politiky pro boj s obchodováním s lidmi v EU. Zpráva o genderově specifických opatřeních, která byla dnes představena, je pro nás příležitostí, jako celé problematice eh, diskutovat, včetně eh, prioritních kroků. Já jsem v prosinci roku 2017 představil další kroky, které by vedly k lepšímu zacílení našeho boje s obchodováním s lidmi. Dnešní zpráva chce pomoci členským státům naplnit své povinnosti, které vyplývají ze směrnice o prevenci obchodování s lidmi tím, že mm, přijmou opatření, která jsou genderově specifická. Ta přispívají k, k naší společné práci. Jejím cílem je podpořit ženy a dívky, které se staly obětí eh, pachatelů eh, této trestné činnosti. Velice zranitelnou, zvláště zranitelnou skupinou jsou mladé dívky, ale nejsou samozřejmě jedinou skupinou. Eh, pachatelé se soustředí i na mladé chlapce a muže. Dnes Europol vydal zprávu, která poskytuje skutečně hloubkový náhled eh, do situace, analyzuje mm, zločenecké sítě, které se podílejí na jednom z nejohavnějších eh, trestných činů zneužívání dětí. Eh, chceme touto cestou zajistit dosažení jedné z hlavních priorit politiky prevence obchodování s lidmi, aby se obětem této trestné činnosti dostalo skutečné podpory, aby byla jejich práva eh, naplněna. Ještě do konce letošního roku eh, chci eh, představit druhou zprávu o prevenci obchodování s lidmi. Tam zmíníme nové tendence, které se objevují. Změříme si pokrok, kterého se nám podařilo dosáhnout v rámci Evropské unie v této oblasti dnes, když si připomínáme den boje s obchodováním s lidmi, bych eh, vás chtěl všechny vyzvat, eh, abyste se eh, do naší společné práce zapojili. Chceme, aby v našich společnostech nebylo místo pro zneužívání lidí. Chceme, aby oběti Ehm, měli zachovaná svá práva a důstojnost. Nesmíme eh, tolerovat eh, kulturu beztrestnosti a co je nesmírně důležité, musíme předcházet tomu, aby se další lidé stávali obětmi této trestné činnosti. Zaměřit se eh, na potenciální oběti je důležité, protože to od tento trestný čin eh, odporuje našim základním hodnotám eh, žít beze strachu. Není možné připustit obchodování s lidmi ani v evropských eh, společnostech, ani kdekoliv jinde na světě. Máme tedy obrovskou morální povinnost vymítit tuto trestnou činnost nejen pouze slovy, nebož konkrétními činy. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane komisaři. A nyní předám slovo našim eh, hlavním řečníkům, aby mohli krátce zareagovat na dotazy, které tady zazněly. Máte dvě minuty, prosím. Děkuji. Tak eh, eh, předně chci říci, že všechna vaše vyjádření zapadají do toho komplexního obrázku um, harmonizace legislativy. Souhlasím s vámi v tom, že jednou, uh, jedním řešením je to, že Vzhledem k tomu, že už máme legislativní nástroje, tak teď je důležité, abychom je vnitrostátně implementovali. Jak řekla paní Běrk, jde také o otázku poptávky. Um, takže i když se naše systémy trestního práva liší, je potřeba najít nějaký způsob, jak eh, bojovat eh, s tímto jevem. Eh, je potřeba vyměňovat se zkušenosti, jsou tady různé možnosti, různé služby, které již existují a je potřeba najít způsob, Um, nebo nějakou cestu, kterou se vydat, eh, například omezení na straně poptávky, což by mohlo vést ke snížení zneužívání. Takže i tady by bylo možné docílit větší harmonizace. Vy jste zmiňovali také vzdělávání v případě mladých dívek. I tady se dějí určité změny. Takže skutečně nejde jenom o práci policie. E, svou roli musí sehrát e, i vzdělávání, školská zařízení. Pak je tady ten faktor chudoby, e, etnického původu. A i zde je prostor pro to, aby členské státy mohly zlepšit podporu nebo přístup ke spravedlnosti poskytování informací mladým dívkám přímo ve školách, informování o rizicích, o možnosti podpory, zvláště u specifických etnických skupin, u Romů nebo u migrantů, kteří e, usilují o integraci. Je tady celá řada možností a ukazuje to, že není možné, aby obchodování e, s lidmi a boj s tímto jevem se omezoval pouze na jednu oblast, například na policejní práci nebo na vzdělávání. Je potřeba, abychom mm, skombinovali všechny aspekty, které jsou vzájemně provázané. Děkuji. Děkuji. Paní Vasiliusu. Eh, já ani nepotřebuji více času, protože pan komisař eh, řekl vlastně vše velice dobře. Možná jenom k některým těm dotazům, které tady zazněly. Já chci říci, že monitorujeme plnění povinností členských států podle současných směrnic, dbáme na kompletní transpozici, eh, odhodlání pana komisaře je tady evidentní, takže náš přístup je komplexní a my neustále zdůrazňujeme, že evropští občané eh, respektive to, že oběti se rekrutují z řad migrantů, je potřeba řešit i v oblasti migrace. Chceme eh, skloubit eh, všechny přístupy tak, aby financování odpovídalo policejním prioritám. A další věc, eh, chci, abychom prosazovali i nadnárodní projekty spolupráce policejních útvarů. I tomu se chce komise věnovat. Jinak eh, samozřejmě dbáme na to, aby bylo možné čerpat prostředky z různých fondů. Souhlasím s tím, co řekl pan komisař, pokud jde o mm, akce na základě našeho sdělení z roku 2017. Tady je potřeba především se vypořádat s kulturou beztrestnosti. Na to bychom se měli primárně zaměřit, zastavit finanční toky a omezovat poptávku po sexuálním zneužívání. Já si mm, myslím, že sice nemáme strategii, ale na druhé straně máme eh, jiné operační možnosti, možnosti velice konkrétní, které již přinášejí některé eh, výsledky. Děkuji za váš čas eh, a děkuji za pozornost. Paní předsedkyně, děkuji. Děkuji za tuto velice zajímavou diskuzi. Děkuji vám, pane komisaři, za prezentaci a zajímavé vystoupení. Děkuji všem našim řečníkům. A také děkuji eh, mému spolu předsedovi panu Pimento Lópezovi. Takže těšíme se na eh, zprávu Evropské eh, komise, na zprávu o pokroku podle článku 20 směrnice o prevenci obchodování s lidmi. Tak a teď už kolegové přistoupíme k dalšímu bodu. A já se obracím na Barbaru Spinelli, aby mě nahradila v roli předsedkyně a přeji vám příjemný víkend.